projektům, které my eh, považujeme za strategické pro to, aby dostali financování a tím zabráníme i spekulaci. Děkuji, Eider. Já si tedy dovolím eh, uzavřít tento bod a chtěl bych ti říci, že jsem velice hrdý na to, nebo, respektive, že by tvůj dědeček by byl velice na tebe hrdý, protože to byl významný představitel španělského odboje, který dlouhá léta trávil ve vězení a určitě bych byl velice hrdý na to, že si tady dnes vystoupila a dostala slovo. E, tím končíme rozpravu a hlasování proběhne zítra v 11.30. Další bod na pořadu jednání je prohlášení komise o strategii EU pro Podunají. A vidím, že už přišel pan komisař Ševčovič a já mu tedy udělám, eh, udělím slovo a on nás seznámí s tímto prohlášením. Maroši, máš slovo. Now it works. I started by, by the... Eh, chtěl jsem říci, že eh, strategie pro eh, Podunají je důležitá pro EU. Týká se 14 zemí, z čehož 6 nejsou členské státy a dohromady mají více než 100 milionů obyvatel. Myslím si, že ta strategie od samého zavedení přesvědčila o vzájemné provázanosti těchto států a o tom, jak mohou eh, profitovat se zlepšeného eh, koordinaci eh, své činnosti. Jsme svědky toho, jak lze koordinaci zlepšit, zejména když se jedná společně, například v oblasti, jako je podpora malých a středních podniků, politika na trhu práce, vzdělávání nebo bezpečnost. A také konečně víme, že Podunají je také eh, centrem posledních dvou eh, kol eh, rozšíření a také rozšířujeme i naši strategii na no-, nové kandidáty mm, na západním Balkáně. Dunajská strategie byla předložena komisí v dubnu 2011. Vycházeli jsme z čtyř pilířů propojování podunajského regionu, ochrana životního prostředí, budování prosperity a posilování podunajského regionu. Eh, jak daleko jsme tedy došli od, eh, toho, eh, od té doby? Komise v současné době sestavuje svoji první zprávu, která bude přijata na začátku roku 2013, ale rád už bych teď se s vámi podělil o to, jak vidíme situaci. Jak víte, kolega komisař Hahn mm, do regionu vycestoval a nastoupil několik, tedy navštívil několik akcí Eh, které začaly díky Dunajské strategii. Eh, je zajímavé, že ta strategie vedla k nové dynamice, k nové spolupráci na eh, různých úrovních mezi politickými aktéry, mezi podniky nebo mezi akademiky. Poprvé jsme byli svědky toho, jak země hledají společná řešení na společné výzvy a jak se z té strategie stává dlouhodobá platforma spolupráce. Pro nás je důležité do budoucna koordinace národních politik a politiky EU. Jasným případem tady byla společná práce ministrů dopravy, kteří přijali eh, deklaraci k udržování Dunajské vodní cesty a ta vedla ke zlepšení, ke konkrétním krokům ke zlepšení situace. EU tam eh, pomáhá tím, že eh, poskytuje možnosti modernizace a ozelenění podunajské flotily. Investujeme do inovačního fondu, abychom pomohli vědcům. V současné době se vytváří Eh, databáze pro celé eh, Podunají, eh, kde budou údaje o ekologické údaje, například pro výzkum. Také koordinace se stala prioritou pro členské státy tohoto regionu. A otázkou také je, jak můžeme propagovat turistiku v Podunají pro Evropskou unii. To je jenom několik příkladů. Eh, včera komisař Hahn eh, otevřel eh, v Kalafatu mezi mm, mm, maďarském a rumunském a mm, je důležité říci, že se jedná o teprve druhý přechod na, na hranici, která je delší než 600 kilometrů, pardon, se mezi Rumunsko a Srbsko máme eh, více než 50 eh, projektů, které byly označeny eh, jako projekty Dunajského regionu a teď čekají na financování a implementaci do budoucna. Otázka financování je samozřejmě velice důležitá a je klíčová pro další úspěchy. Celá strategie jde napříč jednotlivými oblastmi působnosti komise a proto my se snažíme eh, prvek toho makroregionu zahrnout do našeho budoucího, eh, budoucího strategického rámce partnerských programů a programů regionální spolupráce a zamýšlet se nad tím, jak eh, tedy umožnit také financování těch podnožských projektů různými způsoby. Rada a parlament jasně požádali o vyhodnocení eh, konceptu eh, makroregionálních strategií do poloviny roku 2013. Myslím si, že to eh, bude velice důležitý moment k vyhodnocení úspěchu tohoto konceptu. A závěrem bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za podporu technické pomoci eh, při naplňování strategie pro Podunají, čehož si komise a účastníci velice váží. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, nebo pane místo předsedo Ševčoviči. Nyní uh, budou vystoupení jménem uh, parlamentních frakcí. Jako první pan Josip Matula, který vystoupí jménem Evropské lidové strany na dvě minuty. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, Krize potvrdila, že navzájem propojené trhy jsou mnohem odolnější a přizpůsobivější ve srovnání s izolovanými nebo roztříštěnými trhy, Silnější Evropa, to znamená integrovanější a jednotnější Evropa. Naše odpověď je jasná. Potřebujeme více Evropy. Předseda Barroso minulý týden v Bukurešti řekl, že došlo už v této věci k pokroku, ale ne dostatečnému. Přátelé soudržnosti a ti, co podporují iniciativu Better Spending, se na tom shodli. Strategie pro Podunají je velice důležitá protože poskytuje platformu pro regiony, které leží při řece Dunaji. Přijatá opatření jsou eh, nová a umožňují ověřit fungování integrovaných politik Unie, protože dochází k integraci eh, subjektů eh, při břehu Dunaje. Ten Dunajský koridor umožňuje dopravu zboží po Evropě a umožňuje také eh, více se otevírat směrem na východ eh, k třetím zemím. Podunajské oblasti podporují cíl udržitelnosti tím, že se omezí pozemní nebo silniční doprava. Tato strategie by také přinesla další pracovní místa. Jsou eh, tu i výhody v oblasti sociokulturní. Dokonce by mohla vzniknout jakási dunajská značka, ale bohužel ještě tato strategie čelí určitým překážkám. Komisař Hahn eh, byl tedy u toho mostu eh, Kalafatu a řekl tam, že by mělo být více mostů na této 650 kilometrů dlouhé hranici, zatím tam je most jediný. Aby ta strategie byla úspěšná, je třeba odstranit eh, překážky tohoto propojení eh, přes hranice. Postoj komise ke strategii je jasný. Žádné další finanční prostředky, žádné eh, nové předpisy a administrativní struktury. Ale myslíte si, že by třeba se něco z toho mohli ještě přehodnotit v případě, že by výsledky hodnocení byly pozitivní? Uh, Dále bych se zeptal, zda se komise domnívá, že by mohla existovat nějaká přímá intervenční opatření tam, kde dochází k nějakému eh, zablokování mezi hranicemi. Děkuji, pane Matulo. A nyní na jednu minutu má slovo kolega Tabajdy. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že bychom měli přivítat, že pan Ševčovič, předseda komise, vystoupil v našem parlamentu a pohovořil o donajské strategii. Mm, předsednictví Maďar, Maďarska v Evropské unii řešilo tuto strategii a jedním z Ehm, pokroku byla právě spolupráce, posílení spolupráce. To je to, co potřebujeme v, té, v takové strategii. Nyní máme strategii, která umožňuje užší spolupráci podunajských států v oblasti dopravy, eh, dopravy eh, říční dopravy a také turistiky. Zároveň jde o to, aby, Podunaj, aby Dunaj byla skutečně navigovaná, řízena. A ty země mohou leco učinit, zejména i Maďarsko Maďarsko, ale eh, také Rakousko, Slovensko a další země, které jsou na pobřeží Dunaje. Mm, to znamená, že musí lépe využívat tento tok a ten tok je zatím nedostatečně využit a měla by být mm, v rámci druhého eh, pilíře eh, rozvoje venkova a nové zemědělské politiky učiněny, nebo vítáme to, že jsou nové finanční prostředky k dispozici. Děkuji. Děkuji. Pan Tabačdy mluvil za socialisty, to jsem zapomněl říci. A nyní za liberály na dvě minuty vystoupí pan kolega Michal Teurer. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Ševčoviči. Eh, parlament eh, vždycky eh, Dunajskou strategii aktivně podporoval. Máme Dunajskou síť, jehož členy, jejíž členy je 60 poslanců a já jsem místo předsedou a, a jsme také velice eh, rádi, že se nám podařilo toto téma dostat na a, eh, eh, pořad jednání. Ten most v Kalafatu je velkým pokrokem, ale pořád ten pokrok pochází, je velice pomalý. Často v Bulharsku například eh, je třeba řešit eh, některé věci na sedmi ministerstvech, pokud se to týká Dunaje. I další eh, země mají z Dunaje jenom okrajovou záležitost a my proto žádáme komisi, aby ta opatření byla konkrétnější. V současné době by prostředky Dunajské strategie měly být tedy přiřazeny správným směrem a do budoucího období potřebujeme zvláštní položku pro Dunaj. Máme konkrétní eh, program eh, například eh, na budování správních kapacit na podporu malých a středních podniků Donau Manager. Potřebujeme ale především více setkávání občanů a zjišťujeme, že setkávání občanů musíme podpořit, jak to nefunguje. Já jsem poslal eh, dopis kancelářce Merklové a komisaři Levandovskému eh, k vytvoření nějaké dunajské organizace mládeže. Dokáže si eh, komise představit podporu takovéto organizaci mladá? Mladí lidé by se často rádi setkávali, ale nedokázou zaplatit na tedy lístky nebo benzín Eh, aby se mohli vůbec eh, setkat. Dámy a pánové, my jako Evropský parlament eh, bychom měli být v popředí a vést no, vyzývat národní parlamenty k tomu, aby si vzali tu věc ještě víc za své než do posud. Děkuji. Nyní jménem kolegu na dvě minuty vystoupí paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Ševčoviči vážené kolegyně a kolegové. Je velice dobré, že dnes komise přišla s prohlášením k prosazování Evropské strategie pro Podunají. Pro nás poslance není velice snadné dostat se k relevantním aktuálním informacím. Ještě obtížnější je to pro občanskou společnost a přesto je žádoucí, aby e, ve všech zemích podél Dunaje se e, zapojovala občanská e, společnost do a spoluutvářela prosazování eh, té podunajské strategie. A eh, to nemůže dělat, když nebude včas informována. A proto vás prosím, abyste v komisi ve spolupráci s partnerskými eh, zeměmi se mimořádně snažili o pravidelné relevantní informování nás i v ostatních. A také vás prosím, abyste mi odpověděl na písemnou otázku, eh, kterou jsme zastali v eh, červnu 2012 kolegy z Zelené frakce písemně. Týká se to eh, v otázky eh, lodní eh, přepravy a konkrétně jeho splavnosti o přestavbu Dunaje mezi Straubingem a Flísenem. Jedná se o mimořádno důležitou oblast, kde žije celá řada ohrožených druhů a tamní lužní lesy by splavnění Dunaje úplně zrušilo i v eh, jiných oblastech je eh, zástavba naprosto nesmyslná. Komisař Hahn odpověděl eh, sice v září 2012, ale ne na všechny části otázky. Zejména neodpověděl na část otázky, která zněla, jaká opatření přijímá komise, aby eh, posílila transparentnost eh, v rozhodování a eh, zajištila nezávislost odborných skupin. Víte, že tamní občané bojují za zachování přirozeného toku Dunaje a proto je důležité, abychom měli jasno v tom, kdo může ovlivňovat nezávislost expertů. Děkuji vám. Děkuji, paní Lochbiller jménem jednotné evropské levice. Na jednu minutu vystoupí pan kolega Angurakis. Děkuji, pane předsedo aktivity v makroregionu eh, po Dunaji nemají vůbec nic společného s potřebami, co se eh, týče obyvatel, jejich vzdělávání, zaměstnanosti, využívání vodních zdrojů a tak dále. Tento makroregion není, nebere v, eh, v úvahu tato kritéria, dochází jenom k prohlubování kapitalistického trhu a vede to k chudobě, nezaměstnanosti a bankrotům. To je vše na povrchu strategie 2020 a velké energetické korporace vlastně od, odebírají energetické zdroje a brání vlastně eh, politice kohezi. Eh, zdroje pro politiku kohezi vlastně jdou ve prospěch velkých podniků dochází pošlapávání občanských práv i práv pracujících a vede to k dalším rozdílům mezi eh, pracujícími a korporacemi, eh, které z toho tyjí. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, pan Štadler na jednu minutu vystoupí za nezařazené. Pane předsedo, eh, vážený pane komisaři, nejdříve bych poukázal na to, že eh, celá tahle strategie EU vychází z rakousko-rumunské iniciativy a Rakousko a máme tady určitou společnou historii. Já se nebudu dotýkat jednotlivých pilířů, o kterých hovořil pan komisař, ale spíše bych poukázal na část sdělení, která se týká infrastruktury železniční a silniční a letecké dopravy. Tam toho je hodně a mm, já jsem se díval na souvislosti s evropskou politikou a já tam vidím jenom Evropu 2020, ale tenhle eh, sektor je mimořádně důležitý pro eh, tuto oblast, by byl eh, ideálním prostorem pro program Connecting Europe. A já si myslím, že komise i při svém hodnocení a makroekonomickém přehodnocení by měla tenhle program napojit zejména při, eh, k té, eh, nebo eh, zohlednit vzhledem k tomu budování, protože tam jsou prostředky k dispozici. Já si myslím, že tady je možné je smysluplně nasadit a tímto programem můžeme potom hodně získat pro celý region i pro Evropskou unii. Děkuji, tím končí vystoupení jménem politických frakcí a nyní budou vystupovat individuální řečníci nejprve na dvě minuty paní kolegyně Maria Gabriel, kterou jsme do nedávna znali jako paní Alčevu, takže jí z celého srdce blahopřejeme k tomu novému jménu, ale především ke změně stavu, protože určitě je velice šťastná a díky tomu si právě změnila to jméno. Takže máte slovo. Gospodin předsedatel, gospodin komisár, včera najposle bez... bez... Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, včera byl otevřen most v Kalafatu a všichni eh, představitelé, kteří tam byli přítomní, hovořili o podunajské strategii. Eh, o tom, že je že tato strategie pomůže lepšímu životu v Evropě. Je třeba vyhodnotit, co, čeho jsme dosáhli dosud a zamyslet se nad výzvami do budoucnosti. Chci připomenout, že miliony evropských občanů očekávají výsledky této strategie. V Bulharsku se setkáváme pravidelně se zástupci Ministerstva regionálního rozvoje, abychom dosáhli, pomohli eh, naplnit cíle této strategie a lidé čekají výstavbu silnic, přístavu, čistou vodu, rozvoj turistiky, eh, centra pro mládež, rozvoj malých a středních podniků. A co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu politickou vůli, abychom naplnili cíle této strategie. Evropský parlament podpoří komisi a pana komisaře. Dále potřebujeme jasné odpovědnosti a jasné cíle. A ty odpovědnosti musí se opírat o jednoduché postupy. Dvě důležité věci. Za prvé, účast mladých lidí na této strategii. To jsou, mladí jsou ti, kteří jsou nejvíce tvůrčí, nejvíce inovativní a mohou na pomoci dosažení cílu této strategie. Vedle toho potřebujeme strategické investice. My jsme schválili víceletý finanční rámec na co se zde můžeme spolehnout zde, pane komisaři, pokud budeme mít dostatečné e, zdroje, koordinovanou aktivitu, tak teprve potom se nám podaří tuto strategii tří ne převést na tři ano. Ano novým myšlenkám, ano novým investicím a ano lepšímu životu lidí, kteří žijí podél Dunaje. Děkuji. Nyní na minuto paní Dančila. Spolupráce po Dunají se v poslední době eh, konsolidovala. Několik eh, tamních zemí je členem EU a to samozřejmě podporuje spolupráci v Podunají. A teď eh, tedy v rámci strategie pro Podunají vznikají i nové nástroje spolupráce a já doufám, že tento rámec zajistí eh, dobrou výměnu zkušeností mezi místními a regionálními orgány v celém Podunají, tak abychom dosáhli cílů této strategie. Pouze ty neustále výměny, vědecká hodnocení v případě znečištění a politická vůle mohou přispět k tomu, že eh, dojde k přeshraniční řádné zprávě a řešení různých situací, například dojde k znečištění nebo k přírodní katastrofě. Pouze společně mohou tamní země dosáhnout společných cílů a také na to potřebují hodné financování. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Nyní na minutu a půl paní Jegle. Vážený pane předsedo a vážený pane komisaři, strategie pro Podunají je důležitý projekt, kterým Evropská unie reaguje na iniciativy z řad obyvatel a to pozitivní zapojení obyvatel v eh, eh, podunajských států eh, přispělo k tomu, že to má makroekonomicky velký dopad. Eh, byl zde eh, použit eh, velice správný přístup a myslím si, že Evropský parlament tady byl hnací silou v strávající eh, aktivní fázi strategie je proto naprosto nejdůležitější, abychom ten velkou vůli eh, obyvatel a její nasazení eh, i nadále podporovali. Ta dunajská strategie nesmí změnit zmizet šuplíku, ale musí být proměněna v konkrétní projekty, musí být naplněna životem a proto vaše prohlášení, pane komisaři, má dnes velký význam. Deklarovaný cíl je blahobyt a zaměstnanost v Podunají Ovšem eh, stávající eh, eh, rostoucí propojení, zejména infrastruktury a také vím, tedy pomůže k trvale udržitelnější budoucnosti v Podunají. Hospodářská spolupráce a spolupráce ve školství jsou pro mě klíčovou složkou spolupráce v, na hospodářsko-technických projektech a, a na vzdělávacích a sociálních opatření ty aktéry po celém Dunaji obohatí. Eh, eh, také eh, celoevropský systém s bakalářským a magisterským studiem a také doplňovací studijní systémy opravdu velice pomohou. A tady v Bálinsko-Württembersko moje země jde, myslím, příkladem. A je důležité, aby tento program byl zapojen do všech opatření. Tohle prostě je jedna z budoucích částí Evropské unie. A posledním řečníkem na jednu minutu pan Ertuk. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Nezbytnost evropských řešení a evropských eh, krizových scénářů, eh, myslím, eh, není nikde jasnější než u evropských řek, které spojují evropské země. Negativním příkladem je katastrofa z před dvou let, kde jedovaté bahno z maďarské továrny se dostalo do Dunaje. Tam byla třeba spolupráce. Potom jsou tady bezproblémové dopravní spoje a transevropské síly Eh, sítě ukazují, eh, že vnitrozemská eh, plavba je velice důležitá a může dále růst. Ale také je třeba dodržovat emisní cíle a zaměřit se <clears throat> na to, že eh, rozšiřování nelze dělat za každou cenu, musíme se zabývat eh, ekologickou stránkou. Dnes už se tady eh, o tom hovořilo. Poslední nezregulovaná část mezi Straubingem a Felshofenem je negativním příkladem. To musí se dostat do popředí, si myslím. A minister Eh, pro životní prostředí v Bavorsku za CSU to už uznal, ale teď musí ještě přesvědčit eh, spolkového ministra dopravy a bavorského ministerského, bavorského ministerského předsedu. Eh, a sice, že ty investice jsou zbytečné a těch 16,5 milionů eur, které Evropská komise ještě navíc investovala do těch studií, bohužel jsou vyhozené peníze a bývaly by byly lépe investovány například do toho, o čem tady hovořil Eh, kolega Hoyer eh, a sice do nějaké organizace mládeže v Podunaji. Děkuji. Paní Lochbiller eh, má tady žádost s modrou kartou, pane Ertugu. Jste ochoten odpovědět? Paní Lochbiller, máte 30 vteřin na otázku. Děkuji. Eh, pane Ertugu, vy jste říkal, že je nezbytné vytvářet lepší eh, dopravní spojení ve vnitrostátní plazbě, ale zároveň hovoříte o ochraně životního prostředí. Jak to vyřešíte u vybudování toho dunajského plavebního stupně? Děkuji eh, kolegyni Lohbile za otázku. Ono opravdu eh, v dunajské strategii eh, je určitý rozpor. Za jednu, na jednu stranu se tady má chránit životní prostředí, na druhou stranu se mají podporovat cíle těch, kteří chtějí Dunaj zničit. A tady říkám jasně, že za každou cenu nesmíme se snažit dosáhnout mobility, protože ty lodi, tam, které tam mají plout, Eh, se musí přizpůsobit těm řekám a ne obráceně. A eh, když eh, budeme tyto cíle uvádět do rovnováhy, tak dosáhneme obou cílů. Ale ekologie je mi stejně důležitá i jako ekonomika. Děkuji. A touto odpovědí na modrou kartu Eh, končíme eh, tato vystoupení a přistupujeme k postupu eh, Catch the Eye a já už to tady přenechám panu Vidalu Quadrasovi, protože možná to bude pro kolegy lepší, protože pan Vidal Quadras je takový uvolněnější než já, pokud jde o sledování času v rámci Catch the Eye. Hodně kolegů se přihlásilo o slovo a to je určitě dáno délkou Dunaje. Víte, že to je dlouhá řeka a navíc tam je hodně zemí, takže mnoho kolegů se o to osobně zajímá. Děkuji vám všem a předávám předsednictví. Bueno, todavía no hemos empezado, ¿no? Sí, no, no. Takže přejdeme k postupu Catch the Eye a na minutu má slovo pan Mesároš. Děkuji. Pane předsedající, pane komisaři, za posledních několik let prošel, prošel Dunaj velkou transformací a e, celý region je před velkými úkoly. Je tam lepší propojenost mezi tímto regionem a, a oblastí Černého moře a Podunají je regionem, který nám umožní dosáhnout určitých cílů, jako je ekonomický rozvoj, konkurence schopnost, lepší ochrana životního prostředí. Mnoho je třeba ještě učinit, musíme zmodernizovat tu propojenost, musíme zajistit lepší, lepší, zajistit lepší přístup k nástrojům, alternativním finančním strojům a lepší infrastrukturu, tak abychom eh, získávali i eh, levnější energii. Mm, potřebujeme silnou spolupráci v tomto regionu. Eh, Eh, region je velmi důležitý pro život celé Unie. Je tam potenciál výzkumný, eh, inovativní a je to důležité i z hlediska podnikání. Takže region je skutečně důležitý pro celou Evropu. Děkuji a nyní na minutu má slovo pan Sogor. Köszönöm, elnök úr. A a Fekete Děkuji, pane předsedající předsedající. Eh, Dunaj teče od Černého lesa až do Černého moře a protéká celou řadou zemí, které jsou členské, které se eh, staly nedávno členy a které dohánějí ekonomický, eh, ekonomiku. Dunaj je symbolem solidarity, propojenosti, propojuje východní a západní část kontinentu. Co se týče samotné strategie, ta by měla být nazírána jako součást kohezní politiky politiky je součást plánu, který platí pro ty důležité země v regionu. Potřebujeme obsah, potřebujeme konkrétní projekty, které budou ku prospěchu Eh, všem zemím, které budou ku prospěchu střední Evropy a umožní eh, oživení ve střední Evropě. Takže toto jsou ty naše priority a nad těmi bychom měli přemýšlet tak, abychom dosáhli výsledku, které zlepší životní úroveň lidí, kteří tam žijí. Já proto chci popřát všem členským zemím, eh, které se, který se tento projekt dotýká, aby s tím uspěli. Děkuji. Paní Tykau. Muchas gracias. din 15 februáře... Děkuji mnohokrát. Usnesením z 15. února 2011 parlament požádal komisi, aby pravidelně naši instituce informoval a aby s ní konzultoval také pokroky při provádění a aktualizaci strategie EU pro Podunají a také má informovat o projektech, které Unie v této oblasti financuje. Chtěla bych se zeptat komise, kdy zveřejní svou první zprávu. Bylo nám řečeno, že zpráva bude zveřejněna příští rok a aktualizována každé dva roky. Je také třeba, aby forum parlamentní fórum pro Podunají organizovalo pravidelná setkání k strategii. Hovoří se hodně o prioritních akcích v koordinaci s členskými státy, ale ne všechny členské státy poslaly projekty pro prioritní akce a ty eh, projekty, které poslány byly, jsou v různé fázi zpracování. Chtěli bychom, aby členské státy to zahrnuli už do operativních programů 2014 až 2020, aby tam byly projekty, které právě souvisí s Evropskou strategií pro Podunají. A v příštím období by měla být samostatná rozpočtová položka pro tuto strategii. Pan Pirkr. Pane předsedo, myslím, že bychom eh, Podunají měli eh, převážně vnímat jako hospodářský prostor a, a tak ho rozvíjet. A potom e, můžeme e, dělat investice, e, když bude celkový koncept, ten projekt, který bude přecházet z energetiky do komunikací a tak dále a do cestovního ruchu. Ty strategie bude úspěšná jenom, když ty projekty budou navzájem skoordinované. A proto navrhuji, že stejně jako eh, u eh, koordinace eh, sítí TNT by tady byl, aby tady byl jmenován koordinátor, tak aby ty investiční a časové plány předkládal, tak aby se fungovalo stejně cíleně jako u těch základních sítí, jak by to u nich mělo být. Ten, a já bych se zeptal pana komisaře, do jaké míry si myslí, že realizace Dunajského eh, koridoru, což je jeden z deseti základních koridorů, je eh, slučitelný nebo spojitelný s Dunajskou strategií. Děkuji, slovo má pan Cortés. Děkuji, pane předsedající Pane komisaři, já bych chtěl nejprve poblahopřát výboru pro rozvoj a také Evropské komisi za to, že dali skutečně impuls této strategii pro Podunají. Cíle, které jste uváděl, pane komisaři, jsou prioritní nejen pro občany Dunajského povodí, ale pro všechny občany eh, Evropské unie. Tento parlament nadále bude povzbuzovat strategie i v jiných makroregionech, například v oblasti Atlantského pobřeží, kam patří i Kantábrie, tedy můj region. Je to velice důležité, aby se podpořil rozvoj makroregionu. To je veliká příležitost pro budoucnost. Děkuji. Děkuji, pane Cortési. Slovo má pan Luhan. E, Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, strategie pro podunají kterou zahájili Rumunsko a Rakousko, určitě může být pro tento region prospěšná. Bohužel e, já zjišťuji, že tam je řada závažných problémů abychom mohli využít všech příležitostí a zajistit ekonomickou a sociální soudržnost v podunají, je především zajistit nějaké podstatné financování, vzhledem k tomu, že rozpočty EU jsou omezené a že absorpce evropských finančních prostředků je zatím velice nízká, tak členské státy spolu s komisí by s tím měly něco udělat. Měli by zlepšit absorpční kapacitu evropských prostředků a také zajistit větší podíl soukromého kapitálu. Pouze tak se Podunají stane významným motorem našeho hospodářství a přispěje ke stabilitě, rozvoji a prosperitě celé EU. Děkuji. Děkuji. Na minutu má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Vážený... Děkuji za slovo, pane místopředsedo komise, pane předsedající. Dun, eh, povodí, Podunají poskytuje možnosti pro přeshraniční spolupráci zemí, kterými protéká. Eh, Dunaj je významnou vodní cestou, která umožňuje dopravu z Černého moře do Německa a lodní doprava je velmi výhodným druhem dopravy, který se hodí zejména na přepravu zboží. E, zlepšení parametrů a zvýšení výšky vodní hladiny by umožnilo e, vplouvání lodí do evropského vnitrozemí s větším výtlakem. To, takováto, tento vývoj potom generuje pracovní příležitosti po celé délce vodního toku a proto je, myslím, dobré podpořit tyto aktivity. Důraz na ochranu životního prostředí musí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 Vážení kolegové, jako maďarský europoslanec vítám, že toto téma je na pořadu jednání Evropského parlamentu a ti, kteří dosud vystoupili, hovořili o své podpoře tomuto projektu. I já ji vítám. Já si myslím, že je důležité dosáhnout konkrétních výsledků. Pokud budeme mít lepší propojenost, to povede k dobrým výsledkům v oblasti konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst a udržitelnosti udržitelných pracovních míst. Dunaj je přirozeným spojníkem a umožňuje rozvoj regionu jako celku. Vedle toho jsou zde ne, nečlenské země, které se mohou účastnit této spolupráce a to je dobrý způsob, jak, spolu, jak s nimi spolupracovat, přemýšlet nad budoucností a tak dále. A je to způsob, jak se zaměřit na tuto spolupráci s třetími zeměmi. Jako Maďar jsem velmi pišný na to, že naš vaše vláda udělala vše pro podporu tohoto programu. Před několika týdny zaslala seznam v členským zemím, eh, které se týkaly opatření, které můžeme společně zavést. Děkuji. Nyní má slovo paní Kalenbach. Vážený pane předsedo, pane komisaři, eh, dnes eh, do určité míry, myslím, máme důvod Eh, hledět na podunajskou strategii pozitivně. Už eh, se toho stalo docela dost pozitivního v tomto projektu pro 115 milionů lidí. Eh, probíhá spousta zajímavých projektů, hodně se spolupracuje na úrovni státní zprávy, na úrovni členských států i dotčených obcí. Myslím si, že tato strategie ovšem se zatím ještě nedostala k lidem, k občanům a jenom před několika dny jsme v Dolním Rakousku na univerzitě v v Křemži uspořádali konferenci o lidech v Podunají a myslím si, že to je naším úkolem. Je třeba rozvíjet tu strategii dále tak, aby byla nesena občanskou společností, protože opravdu potřebujeme snahu o tento eh, region, tak aby eh, to všechno probíhalo eh, dobře, abychom si dobře rozuměli. Potřebujeme využít více tuto dopravní cestu, protože zatím ji využíváme asi jenom 10%, ale pouze s ohledem na životní prostředí samozřejmě. Děkuji, paní Kolenbach. A jako poslední paní Basesku. Děkuji, pane předsedající. Strategie pro Podunají byla pro mě vždy důležitým tématem. Už od doby, kdy jsem eh, kandidovala eh, na místo evropské poslankyně. Tato strategie přispívá k hledání koordinovaných řešení pro životní prostředí, dopravu a hospodářský rozvoj regionu. Tato strategie umožnila eh, přípravu rozsáhlých infrastrukturních projektů. Jedním z nich je právě most Kalafat Vidin, eh, který byl spolufinancován z evropských prostředků a který bude dokončen v roce 2013. Dalším důležitým projektem je turistický přístav, který byl eh, otevřen v roce 2011 a který do delty Dunaje převede mnoho turistů to jsou důkazy toho, jak strategie pro Podunají podporuje spolupráci v regionu. Ale existují ty, tu i slabé stránky, zejména pokud jde o financování. Budoucí rozpočet EU by měl zajistit samostatné financování této strategie a souvisejících projektů. Děkuji paní Basesku. Tím jsme skončili postup Catch a jak jste viděli všichni kolegové, včetně Španělska, byli ze zemí, kde kdysi vládli Habsburkové. To ukazuje, že Evropa má dlouhou historii a samozřejmě teď to potvrdí i pan komisar Ševčovič. Oops. Thank you very much, Mr. President. Now I go... Děkuji. Já jsem se konečně osvobodil od sluchátek. Děkuji za um, všechny příspěvky do diskuse a budu reagovat na čtyři hlavní témata řízení a financování, životní a prostředí a doprava transparentnost, přeskum demokracie, demokratické přístupy a, a mládež a také implementace tohoto projektu. Děkuji všem za vystoupení. Je to málo kdy, kdy se nám dostává takové podpory a díků za naši společnou práci. Já si myslím, že všichni jste zde vyjádřili to, že Evropa potřebuje Dunajskou strategii, že Evropa má mno, velký potenciál v této oblasti a že teprve teprve nyní jej eh, začínáme využívat, využívat to, čeho můžeme dosáhnout tímto přístupem vytváření makroregional eh, jak říkal pan předsedající, je toto součástí naší společné minulosti, ale jak věřím také společné budoucnosti. K těm otázkám, které vznesl pan Matula, Tojer, Tabajty, co se týče řízení a financování a návaznosti na životní prostředí. Důležité by bylo nalézt dobré řešení 22. a 23. listopadu, až budeme jednat s parlamentem o víceletém finančním rámci. To bude ale jenom začátek, protože pokud chceme uspět, bude důležité, abychom velmi úzce spolupracovali s členskými státy, s regiony a potřebujeme společně plánovat, co by měly být ty klíčové, ty zásadní projekty pod tím, tou zastřešující podunajskou strategií e, pomohlo by, aby tyto fondy byly vyčleněny na projekty již nyní, abychom věděli, toto jsou ty priority, toto je pro region důležité a toto jsou projekty, které budeme chtít implementovat a financovat cestou fondů soudržnosti a strukturálních fondů v dalším tom eh, období. Komise by chtěla využít té skutečnosti, že eh, již se to objevuje v návrhu nařízení kohezní politiky a my chceme také toto zapracovat do společného strategického rámce a do programu spolupráce. Tu otázku kladl pan Tojer a pan Matula, eh, kdy se ptali, do jaké míry se se komise bude podílet na přípravě těchto projektů a vidíme, že se můžeme podílet, takže budeme připravovat partnerské smlouvy a společné eh, řízení v rámci eh, strategického rámce. V diskusi byla patrná také ta věc, že absorpční kapacita evropských fondů není na nejlepší úrovni v různých členských státech a že bychom zde mohli eh, dosáhnout mnohého, kdybychom tyto fondy lépe zpravovali, kdybychom využili synergii a kdybychom eh, nabídli pomoc těm členským státům, které mají potíže s absorpcí evropských strukturálních fondů. Na to se musíme zaměřit a a to je také způsob eh, kterým se ubírá nové finanční nařízení, které zjednodušuje přístup a tady bychom tudíž mohli dosáhnout budoucnosti mnohem lepších výsledků. Otázka životního prostředí a dopravy. To je vždy klíčové, jak vyvážit eh, ohled na životní prostředí a potřeby navigace říčního toku, eh, když hovoříme o tak důležitém eh, toku, jako je Dunaj. A je důležité zde využít, s tím souhlasím, nezávislé odbor, nezávislých odborníků, ale zapojit také občany do diskuse, jakým způsobem oni si představují nalezení té rovnováhy mezi potřeby, do, potřebami dopravy a potřebami potřebami životního prostředí. Takže ten demokratický dohled, větší účast eh, eh, regionálních a místních eh, zastupitelstev, to je důležitý aspekt toho, čeho může Evropská unie dosáhnout kvalitní implementaci, implementací těchto, této strategii v regionech. Měli, bylo zde zmíněno, že bychom se měli zaměřit na mládež. Ano, vidíme mezi mladými velkou nezaměstnanost nezaměstnanost a pokud by mladí mohli mít prospěch z těchto programů, bylo by to dobré. Priorita číslo 7 se zaměřuje přesně na tuto věc. Jak zapojit univerzity, možnost zavést společné magisterské a doktorantské studium pro mladé a posílit programy mobility v regionu Podunají, což by bylo pro mnoho mladých lidí dobrou eh, příležitostí k tomu, aby se lépe poznali a aby našli další příležitosti studia a následně i zaměstnání. K otázce, co se týče kor, koridoru eh, Dunaje a priorit. Eh, je to součástí sítě ten a bude tedy považována jako eh, za koridor a bude tedy prioritní v rámci následujícího finančního víceletého výhledu. Poslední sada otázek se týkala informování o tom, čeho již bylo, co již bylo v rámci strategie provedeno. Jak jsem říkal, eh, pracujeme na vyhodnocení prvního roku, jak byl ten program implementován v během toho posledního období a ta zpráva bude připravena dlouho před červnem příštího roku a eh, doufám, že v ní najdeme mnoho inspirace pro Eh, budoucnost a také určité informace o tom, co jsme mohli udělat lépe, takže tam bude, budou oba aspekty a budeme se moci z té zprávy poučit. Děkuji. Teď se dostáváme k dalšímu bodu. To je zpráva o činnosti Evropského veřejného ochránce práv. Zpravodajkou je paní Macony a já jí dám